Rád bych opět zahájil naše jednání. Je, 6 minut po třetí hodině. Není jsou přesně tři hodiny. Myslím si, že ještě by někteří mohli dorazit. První bod našeho odpoledního programu je bod číslo 11, výměna názorů o mechanismu stabilizace pro banány v rámci obchodní dohody s Kolumbií a Peru. nastala situace, že kvóty pro dovoz čerstvých banánů byly přesaženy, přesah, eh, dosaženy ještě před koncem loňského roku. Není to nic ojedinělého, protože překročení kvót došlo již v minulosti, musíme se nad tím zamyslet a rozhodnout, jestli bychom měli využít tento mechanismus stability, stabilizace a nebo jestli máme tedy najít jiné řešení. Je to otázka, kterou musíme dnes probrat. Bohužel Náš, komi- náš pan zpravodaj tu ještě není. To znamená, že to můžeme obrátit a začít komisí. Je to možné? Dobře. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Eh, já tady pronesu několik úvodních poznámek k této věci. Ano, je to pravda, jak jste zmínil, ve dvou letech po sobě byla překročena kvóta pro dovoz čerstvých banánů z Peru. To znamená, že v duchu nařízení Komise přijala prováděcí akt, který tedy stanovuje, že navzdory objemu dovozu nebyl spuštěn mechanismus stabilizace. Jsou eh, tu dvě důležité věci, které jsou tedy zmíněny v úvodním ustanovení. Za prvé, malý podíl banánů z Peru na evropským, evropském trhu, takřka 2%, to je jedna věc. A druhá věc, nedostatek eh, rušivých faktorů na trhu s banány, pokud jde o ceny. Ceny banánů na trhu na konci roku byly tedy výjimečně stabilní. To znamená, že to jsou dva klíčové prvky, na jejich základě jsme se rozhodli, že nezakročíme, že tedy nespustíme stabilizační mechanismus. Komise dovoz banánů z Peru i nadále sleduje velmi pravidelně v druhém, druhé polovině roku, tak budeme činit každý týden. Bude to tady velmi účinný postup při monitorování dovozu a stejně tak budeme činit i v příštích letech. Děkuji vám a e, rád odpovím na jakékoliv otázky. Děkuji a nyní tady předám slovo stínovým zpravodajům. Pan Majto nahradí pana se prosím. Muchas gracias, presidente. Děkuji vám, pane předseda. Především chci poděkovat, že jste zařadili tuto otázku na pořad jednání. Eh, můžete mít pocit, že třeba taková otázka nemá velký dopad na EU. Ona popravdě řečeno dopadá na málo zemí, ale za to na ně dopadá velice výrazně, protože banány jsou eh, produkovány například na Kanárských ostravech a na dalších eh, zámořských oblastech členských zemí EU. Proto je tato otázka důležitá. Já jsem to vysvětlil tak Eh, v jednání eh, s předsedou i s eh, zástupcem komise. My si myslíme, že to je důležitá otázka a že je to velice důležité zachovat to takto. Je tady safeguard clause a v poslední letech nebyla efektivní, nebo pokud tedy byla efektivní, tak prostě nebyla zapotřebí ji použít. A já mohu říci, že tu otázku je třeba analyzovat, protože si můžeme představit, že velice krátkou dobu před dohodou z roku 2010 dovozy z Peru, citujme příklad um, Peru, eh, zvýšily eh, na výrazně dovozy v době, eh, kdy se, bylo to 78 tisíc tun, v době, kdy se měla spustit bezpečnostní tedy pojistnaka. Je pravda, že eh, ta safeguard clause nestanovuje automatický mechanismus. Analyzuje se trh a je tedy logické, že se analyzuje trh. V tomto případě to mělo dopady na evropské eh, producenty, jak se právě v této analýze zkoumá. A můžeme říct, že to byly velmi negativní dopady na trh. Za poslední dva roky, poslední dva roky, Eh, se situace jasně vyvinula a překročily se prahové limity. Jak také řekla komise, ty kvóty, které má Kolumbie a Peru, je relativně nízká, no, takže to není úplně ten nejlepší příklad, ale když máme před sebou situaci, která je nevyhnutelná, tak je to případ právě s Ekvádorem, kde už naopak ten objem je opravdu veliký, tak tady stabilizační pojistka je přece důležitá právě, aby se rychle spustila v době, kdy se překročí eh, prak. No, můžete říct, že to není žádná krize. To přijde na to, jak se na to podíváme. Když se zeptáte, na pěsti, eh, zeptáte pěstitelů banánů na kanálských ostrovech, eh, tak oni vám řeknou, že ta krize pro ně je vlastně permanentní, že ta krize v podstatě se spustila ve chvíli, kdy vstoupily v platnost dohody o volném obchodu. Tehdy se pro ně spustila ta těžká situace a vytvoři, byli vystaveni obrovské hospodářské soutěže. Takže říct že není krize, to přijde na to, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Eh, jak řekla komise, je třeba situaci sledovat a to je v pořádku. Já tady eh, ve výboru nechci příliš eh, argumentovat, diskutovat. Já se pouze snažím nějakým způsobem bránit a hájit produkci banánů. No, můžeme říci, někteří můžou říci, zvyšme tedy ty prahové hodnoty, ale zvýšit prahové hodnoty, to by prostě bylo také nelogické řešení. Prostě otázka je, kdy jsou překročeny tyto Eh, prahové hodnoty. Já navrhuji, a myslím, že to nebude velký problém podle toho, co řekla komise. Bylo by důležité, aby nás informovali, jak se vyvíjejí dovozy. A to eh, možná každý týden. To jsou věci, které my neznáme. My prostě víme až na konec roku, kdy nám komise řekne, eh, Prahy byly překročeny, je to 200% a buď spustíme nebo nespustíme stabilizační mechanismus. Já navrhuji jednoduchou věc, když se rozsvítí oranžové světlo nebo dokonce červené světlo, prostě okamžitě nás informujte a my můžeme již něco udělat, protože dělat něco až dodatečně to je vždycky mnohem komplikovanější. Já si myslím, že to je určitá Eh, určitý postup, který je dobrý pro parlament, je dobrý pro komisi a myslím, že takto by to mohlo dobře fungovat já e, samozřejmě je to příklad, ne, neříkám to proti vývozům Kolumbie nebo Peru. Chci jenom říci, že je třeba e, dodržovat e, situaci, na které jsme se dohodli a když se překročí prahové limity, tak samozřejmě je třeba spustit mechanizmy, aby nebyli poškozeni producenti z Evropské unie. Děkuji. Stínuji zpravodaj za sociální demokraty jsem já. V minulém legislativním období jsem také byl zpravodajem pro téma Safeguard a uh, účastnil jsem se jednání v dohodovacím řízení a intenzivně jsme za tyto záruky pojistky bojovali v mnoha oblastech a také v otázce kvót na banány. A já si nyní kladu otázku, když jsme vytvořili legislativu, která byla sjednána mezi parlamentem a radou, kde má legislativní orgány a komise to teď nedodržuje. Co to znamená? To je, jako kdybych já jel nějakou obcí, kde je předepsaná padesátka, já pojedu šedesátkou a řeknu, no to vlastně není tak strašné, to není tak relevantní. A pokud mě zastaví policista, tak asi ten názor na věc u něj bude jiný. Takže buď zde máme jasně danou legislativu a tu musíme náležitě dodržovat, anebo je-li ta legislativa nepřiměřená, tak musí komise učinit návrh na změnu této legislativy. A ten pro, eh, problém se ještě vyostří, když eh, se k tomu celému přidá ještě Ekvádor. Takže já nechápu to chování, je to zdůvodnění, že to prostě nemá tak velký dopad, tak o nic moc nejde. E, jestli tedy je to není kritérium pro komise, pro, jestli se má legislativa do, do, dodržovat podle toho, jestli to považuje za přiměřené, tak to by to asi být nemělo. Nyní má slovo pan Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, řekli jste jasná slova, právo a zákon je třeba prosazovat a komise je povinná, aby striktně prosazovala, aplikovala legislativu, na které se dohodne parlament a rada. Zároveň si myslím, že se tím také ukazuje to, jak oni přistupují k otázce vyjednávání kvót a podobně. Jak to vypadá se správným hodnocením eh, struktury produkce a z pohledu Peru také docela chápu, proč došlo k tomu navýšení. Takže potřebujeme určitý mechanismus a potřebujeme zde také eh, nové promyšlení celé záležitosti, protože se plánuje, že k té dohodě o volném obchodu eh, přistoupí Ekvádor a to je další významný světový producent banánů, který se objeví na scéně a v historii VTO máme dlouhou historii toho, kdy Ekvádor byl velmi úspěšný při prosazování svých eh, kvót a příslušné obchodní politiky. A to si musíme uvědomit. Co mě leží na srdci, když zde hovoříme o právu a zákonech a kvótě a kvótách, a byl bych rád, kdyby na to zareagovala komise a odpověděla mi. Pokud je třeba to ještě jednou náležitě promyslet i v souvislosti s prosazováním těch safeguards, tak eh, kvóty, mimo ty kvóty, které nyní máme, udělat určité explicitní kontingenty pro fair tradeové banány a připustit potom takovéto kontingenty. To bychom také mohli zvážit, pokud nám nyní tedy komise řekne, jak se bude řešit ta otázka safeguards a těchto dohod. Děkuji, paní Salfi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přišla pozdě, takže jsem neslyšela, co říkala komise, ale dovedu si představit, co asi komise řekla. Chtěla bych hovořit stejným způsobem jako kolega pan Mato. Je to špatný signál, který vysílá komise, když nespustí mechanismus stabiliza- stabilizační mechanismus a to dva roky po sobě a přitom neinformuje parlament. Je to špatný signál vůči Evropskému parlamentu, ale je to i špatný signál vůči evropským producentům banánů aby bylo možné respektovat Evropský parlament jako spoluzákonodárce, je třeba informovat parlament o vývoji eh, dovozu banánů, jak řekl pan Mato, eh, včas, aby bylo možné spustit či nespustit stabilizační mechanismus a při využití tohoto mechanismu eh, musíme sledovat náš původní cíl a dosáhnout toho cíle mechanismu, to znamená zachovat evropskou produkci Ehm, v EU v době, kdy dojde k narušení trhu. Já eh, myslím, že se tam víceméně potvrdila stejné argumenty. Děkuji. Emma? Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve se odkázat na to, co řekl předseda výboru ve své posledním vystoupení. Aby bylo možné uzavřít eh, obchodní dohody, je třeba vždy definovat eh, bezpečnostní položky, doložky. To je vždy zapotřebí a to je zapotřebí pro obě strany, které podepisují takovou dohodu a které chtějí chránit obzvláště citlivé produkty. Eh, citlivé regiony v EU jsou z různých důvodů celkem ehm, četná. Jsou to zejména velmi vzdálené regiony, kde jsou velké náklady na dopravu. Tam rozhodně jsou ty ne, nevýhodné eh, podmínky mnohem výraznější než jinde v Evropě. Jestliže k tomu ještě přidáme, že tady jsou prakticky monokultury, v těchto eh, regionech. Pak to jsou opravdu podmínky, kdy je třeba zajistit adekvátní ochranu našich producentů. Evropská unie, jak velmi dobře víte, Eh, Portugalsko, Španělsko, Francie jsou členské země, které mají eh, několik takových velmi vzdálených regionů, kde se pěstují banány. Eh, Proto je třeba tady v této věci postupovat velice transparentně a já se připojuji k tomu, co řekl kolega pan Mato. Eh, velice dobře zná samozřejmě situaci na Kanárských ostrovech. Je prostě nepřijatelné, aby eh, Evropská komise, která má každotýdenní eh, informace o číslech vývoje dovozu banánů, aby nám takové věci sdělila s tak obrovským spožděním. My přece musíme přijmout opatření, které jsou adekvátní v naléhavých případech včas a ne až dodatečně. Dopadá to přece na celou řadu rodin jedna v těchto pěstitelských oblastech banánů. Myslím tedy, že je velice důležité vzít v úvahu, že podepíšeme eh, dohodu s Ekvádorem v dohledné době a je důležité, abychom hájili zájmy našich producentů. Já tedy prosím komisi, aby udělala eh, zprávu o tom, jak s jakým dopadem se počítá na producenty banánů po um, přistoupení Ekvádoru k této dohodě a jaké důsledky to může mít nakolik uh, rodin v těch uh, příslušných regionech to bude mít Eh, dopad. A to zejména situace, kde na Kanárských ostrovech například je vysoká míra nezaměstnanosti, dosahuje 30%, takže tam takovéto dopady jsou opravdu velmi závažné. A důležité je, abychom mohli zasáhnout náležitý čas. Máme tady nástroj k dispozici, komise má informace a Evropský parlament potřebuje ty informace dostat. Prosím tedy komisi, aby provedla zmíněnou studii, abychom předem věděli, s čím je možné počítat po přistoupení Ekvádoru, abychom se to nedozvěděli až pozdě. Vlod Thank you, Mr. President. prosím. Děkuji. Je jasné, že naše nekonání může mít závažné dopady i na evropské producenty a máme zde ten automatický mechanismus, tak eh, já nevím, proč je zde taková nečinnost na straně komise. My jsme opravdu zklamáni. Musíme požadovat od komise, aby opravdu eh, nám včas poskytovala jasné informace týkající se dovozu z těchto oblastí. A musíme se postarat o to, aby ty bezpečnostní mechanismy byly implementovány a potřebujeme opravdu striktní interpretaci práva, zvláště když existuje v této oblasti a musíme analyzovat, zda ten mechanismus je opravdu nastaven správně a správně funguje i ten mechanismus s těmi jednotlivými Prahy a musí se tak udělat včas, abychom mohli náležitě reagovat. Děkuji. Děkuji vám, takže eh, opět eh, dáme slovo komisi. Slyšeli jste zde mnoho kritiky, tak jak na to zareagujete? Prosím. Děkuji vám. Určitě to bylo užitečné vyslechnout všechny tyto názory a já mohu nabídnout několik bodů k úvaze. Snad bych mohl začít tím, že eh, řeknu, že eh, mechanismus pojistky je jako zvláštní nástroj, který byl vytvořen pro přechodné období v, tomto, v této dohodě. A já bych možná mohl vysvětlit, co to je a co to není. Co to tedy je? Je to sada ustanovení, které, která hovoří o tom, že se spustí mechanismus za určitých podmínek. A tady skutečně komise musí eh, zvážit, eh, eh, že zahájí určitá opatření. A co to není? Hovořilo se tady o kvotách. Kvoty to je odlišný nástroj který se může použít v obchodní dohodě a e, ve kvótách e, jsou dovozy, které podléhají preferenčním sazbám v určitém e, objemu a na tento objem už je to mimo preferenční sazbu. A tady hovoříme o mechanismu pojistky. První věc je velice podrobně sledovat, zda dochází k dopadu na trh a pak tedy stabilizovat trh. K tomu právě slouží stabilizační mechanismus. To je právě to prováděcí nařízení, které dnes zkoumáme. E, monitorování trhu ukázalo, že nedošlo k negativnímu dopadu, který eh, by byl způsoben dovozy z Peru. A z toho vyplývá právě ten závěr, že se nemusí nic eh, učinit. Nechci předjímat eh, žádné závěry, žádné úvahy, které můžeme zvažovat v jiných instancích o dovozu od jiných partnerů podle jiných dohod. Pokud jde o úroveň informace, tedy prosím uvědomte si, že informace, kterou používáme v komisi, je veřejně dostupná. A velmi rádi eh, poskytneme odkazy, je to zejména DG Taxud, eh, to je primární zdroj těchto veřejně dostupných informací. Jak už jsem řekl, my velmi podrobně monitorujeme vývoj na trhu, zejména v druhé části roku, kdy je možné očekávat, že celkový objem dovozu za celý rok může již dosáhnout té úrovně, která spouští určitá opatření. V roce 2014 například jsme konstatovali, že ceny zůstaly stabilní. Eh, na závěr tedy chci říci, že rozhodně budeme eh, i nadále provádět dohodu, eh, jak podle ducha, tak podle litery dohody. A rozhodně se obrátíme opět na váš výbor s dalšími informacemi. Děkuji. Myslím si, že jste si pravděpodobně vědom hlubokého nedorozumění, pokud jde o roli parlamentu. Není to pouze jeden z eh, veřejných aktérů, je to legislativní orgán, to znamená, že není dostatečné, pokud nám poskytnete webovou stránku, kde jsou veřejné dokumenty. To znamená, že bychom vás rádi použít, eh, požádali o jiné jinou komunikaci o použití e, těchto záručních mechanismů a určitě e, o tom do budoucna můžeme nejprve diskutovat, než e, podniknete něco, co tedy není naprosto v souladu s nařízením. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Velice jasně jste to řekla, já vám za to děkuji. Ale kromě tady tohoto mm, upozornění komise bych chtěl říct ještě jednu další věc. E, možná, že se překročil e, ten objem a jakmile se překročí ten objem, tak komise musí e, pozastavit celou věc a musí konat a případně musí vysvětlit, proč nekoná, když nekoná. Já tedy navrhuji eh, komisi, aby se jeli podívat třeba na můj ostrov, na La Palmu, a aby se tam podívali, jak situace vypadá, jak eh, negativně, či, jak negativně to dopadá na situaci, nebo případně nedopadá na situaci. Já to neříkám nijak proti vám, ale chci jenom prosím zdůraznit, že toto situaci je třeba eh, zkoumat a je třeba dodržovat přesná pravidla. To byla stanovena pravidla. Ta pravidla platí pro všechny všechny platí i pro komisi a je třeba je dodržovat. Děkuji. So I think the point is clear and we... Děkuji, myslím si, že tady je to jasné a měli bychom usilovat o zlepšení vztahu mezi parlamentem a komisí v této oblasti. Velice vám děkuji a nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to jsou body 12 a 13. Tyto body se týkají eh, protokol, kterým se mění dohoda o zřízení VTO z Marrakeše. A asi si všichni uvědomujeme, že ty běžné celní transakce se dotýkají 20 až 30 různých stran a nějakých 40 dokumentů. Někdy se mi to zdá být opravdu eh, neuvěřitelné, 20 až 30 různých aktérů, různých stran a nějakých 40 dokumentů, takže jde o nějaké úsilí, jak situaci zlepšit a toto by mohlo být také pozitivní výsledek jednání VTO loňského roku a já doufám, že se nám podaří jít tímto směrem a Jakmile pan Gaspary najde ten dokument, tak eh, mu dám slovo, protože on je eh, také příslušným. Máme zpravodaje pana Zalbu, který nám bude prezentovat své eh, názory prostřednictvím Daniela, až Daniel nalezne ten dokument. Takže prosím. Kolegové, Pavlo Zalba zde nemůže být, takže mě požádal, abych přečetl to, co mi zde napsal. Vítá výsledky VTO na ministerské konferenci v prosinci 2013, kde eh, byla uzavřena jednání mezi VTO o Trade Facilitation Agreement. Je to důležitý milník, protože je to první multilaterální dohoda od vzniku VTO v roce 1995. Pán Zalba eh, vítá ty přínosy této dohody, zvláště pro malé střední podniky. s e, nižší nejistotu v oblasti obchodních podmínek a náklady o 10 až 15 to například odhoduje OECD. To znamená, že podniky budou moci lépe vstupovat na nové trhy a snižovat své náklady snižováním administrativní zátěže. Plně podporuje komisi eh, finančně podporovat tu eh, technologickou asistenci eh, částkou 400 milionů eur pro méně rozvinuté země, například projekty zlepšování eh, celního systému málo nejméně rozvinutých zemí. Pan Zalba chce ale zdůraznit, že je třeba to celé dostatečně koordinovat s financemi jiných mezinárodních donorů a měli bychom zabránit Eh, duplikacím a eh, zbytečné administrativní zátěži. Pan Zalba také využívá k úzké spolupráci se specializovanými organizacemi jako World Customs Organizations, které mohou poskytnout velice cené eh, zkušenosti v jednotlivých případech a také potrhuje význam delegací EU v světě ve spolupráci s méně rozvinutými zeměmi a žádá zapojení těchto eh, delegace eh, při využívání technické asistence. Některé velké ekonomiky typu Brazílie, eh, Číny a podobně nežádají o technickou asistenci a to je vítáno, protože tím se ty peníze dostanou opravdu k těm, které, kteří je nejvíce potřebují. A pan Zalba eh, také uvádí, že dvě třetiny států musí ještě tu dohodu ratifikovat a proto Eh, vyzývá členy VTO, aby učinili co nejvíce kroků pro to, aby tato dohoda v platnost eh, stoupila pokud možno do prosince tohoto roku, takže my se těšíme na diskusi toto jeho slova pana zpravodaje. Děkuji a nyní má slovo stínový zpravodajové. Nikola Danty má slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo, jenom velmi stručně. Už zde zaznělo mnohé. já už to vlastně řekl zpravodaj nebo zpravodaj ústy svého zástupce. Máme zde co dočinění s multilaterálními dohodami v rámci VTO vlastně od roku 95. Některé země už je schválily, například Hongkong, Mauritius a některé další, také například Čína a Brazílie už oznámili že v podstatě veškerá ustanovení spadají do této kategorie. Je to téma, které musíme sledovat. Je to významná i otázka flexibility a to, že státy si mohou ty věci z dohody vlastně rozdělit do tří kategorií. Kategorie A může vstoupit v platnost spolu s tou dohodou, když vstoupí dohoda v platnost, B je e, odložen, není vstup v platnost a e, kategorie C to je spojené i s tou technickou podporou. A už zde bylo také zmíněno, že zde právě Evropská unie přispívá významně finančně 400 miliony eur v příštích pěti letech na podporu vstupu této dohody v platnost v těch jednotlivých státech, které mají jisté problémy s aplikací těchto předpisů. Ono je to vlastně dohoda nového typu, má podporovat i nejméně rozvinuté země. A také zpravodaj poukazuje na to, že nejsou svým způsobem zvýhodňováni touto smlouvou a tím přínosem. Ten se projeví zvláště právě u malých a středních podniků, protože to jsou také ty podniky, které dnes nejvíce trpí administrativní zátěží a náklady na administrativu. A opravdu často jsou tyto náklady nepřiměřené. Pak se eh, zde i několik nezávazných ustanovení, například o elektronickém obchodním styku a dalších opatřeních tohoto typu, které jsou jistě přínosné při potírání korupce. A potom se to týká také dovozu, vývozu a tranzitu zboží, zvláště pak při obchodování po internetu. A potom také to jednotné kontaktní místo, to je také důležité, aby opravdu bylo jenom jedno jediné místo, kam budou chodit dokumenty v případě dovozu, vývozu a tranzitu. To všechno vede k vyšší transparentnosti, jednodušení, urychlení administrativy a snižování administrativní zátěže. A také to vlastně přispívá k větší svobodě mezinárodního obchodu. Já si myslím, že tato problematika nebude velmi sporná. Ehm, těším se na spolupráci se zpravodaji a stínovými zpravodaji. A vydat usnesení ještě k této problematice, která by tedy mohlo vést k tomu, že EU se bude zasazovat o to, že budou takovéto multilaterální dohody jako to usilují, tak jedna z Doha bude uzavřena. Děkuji. Nevidím žádné další stínové zpravodaje. Takže slovo má Paulo Garcoty z DG Trade pro koordinaci z VTO. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Málo co lze dodat k tomu eh, vyčerpávajícímu popsání ze strany zpravodaje a stínových zpravodajů zde v sále. Jen mohu říci, že pro komisi je pozbudivé vidět, že tady je v parlamentu široká podpora pro tuto iniciativu. E, ratifikace e, tohoto e, dokumentu Eh, měl by měla dojít, proběhnout před eh, ministerskou konferenci, která proběhne eh, v Nairobi. To je ovšem mm, názor, který ukazuje, že když tomuto dojde, tak další státy také toho, tak to budou postupovat. Tím pádem se dosáhne 108 ratifikací a tím to bude platnosti. Jenom aktuální informace o tom, jak se situace má nyní jak eh, připomněli stinový zpravodaj, eh, tady eh, v kategorii A máme rozvojové země 59 jich bylo. Tento proces tedy začal probíhat a můžeme počítat, že politická je prostředí v těchto zemích již tedy postupuje k ratifikaci. Přidejme k těmi 59 ještě 28 členských států, to je z členských států EU, e plus další rozvojoví členové, kteří již sdělili, že udělají maximum pro to, aby do prosince ratifikovali toto dohodu. Tak vidím, že jsme opravdu velmi blízko vstupu v platnost, když ne přímo v Nairobi, tak brzy poté. A teď ještě něco k tomu, co řekl zpravodaj. A co je velmi důležité, to je technická podpora. DG Trade a DG Davko na tom velice eh, úzce spolupracují, aby dosáhli cílů. Především, že kdokoliv bude potřebovat eh, pomoc při provádění této dohody, zejména v malých a zranitelných ekonomikách, eh, získá potřebné peníze, a to jak pro regionální, tak národní Eh, programy. Je tady 100 milionů k dispozici, kterou eh, vytvořil ještě komisař de Gucht. Kromě toho EU bude přispívat eh, ještě k nástroji Světové banky a k nástroji VTO. Stejně tak i bude možné zahnout také soukromý sektor k tomu veřejnoprávnímu naše delegace v příslušných zemích udělají maximum pro to, aby se zajistilo, že e, bude toto vše zajištěno. Když vstoupí v platnost dohoda na nejbližším, nejbližším možném termínu, tak e, můžeme být připraveni velmi rychle e, tomu, že celý svět globálně převezme tyto standardy pro modernizaci celní oblasti a pro usnadnění eh, obchodu. Vidíme to u řady členů, to je, by mohlo být dobré pro všechny, pro rozvinuté země i pro zejména malé zranitelné ekonomiky, pro které se počítá s velkou úsporou na nákladech a to úspora 15 nebo možná i více procent v nákladech na obchod. Děkuji, pane předsedo. Thanks a lot. Děkuji. To znamená, že na této věci budeme i nadále pracovat a bylo by dobré, kdybychom ji tady mohli ukončit co možná nejrychleji. Máte tu návrh zprávy pana zpravodaje. Ten budeme probírat 15. 16. června. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů bude 19. června a poslední zasedání před letní přestávkou, to znamená 13. 14. července, budeme o této zprávě hlasovat. Velmi děkuji. A nyní bych rád přivítal nového člena našeho výboru. Je to pan Tukala z Finska, který nahradil Oliho Réna, který se vrátil zpátky do finské politiky, pravděpodobně jako ministr. Možná, že by bylo dobré, kdybyste nás o tom informoval. Eh, vítáme vás tady ve výboru. Děkuji. Já jsem v Evropském parlamentu působil 10 let, ale teď posledních 10 měsíců jsem byl ve Finsku, jak víte. Eh, v minulých volbách jsem eh, byl pouze náhradník. My jsme měli volby do Národního parlamentu ve Finsku před třemi týdny a eh, pan Oli Rehn má šanci stát se ministrem. Během dvou týdnů budeme vědět víc. Jsem rád, že jsem zpátky v Evropském parlamentu. INTA je pro mě nový výbor, protože jsem byl členem výboru KULT a ITRA, a ITRE a velmi se těším na spolupráci s vámi. Eh, děkuji a přejeme vám všechno dobré. Hodně úspěchů. Nyní máme trochu času. Eh, máme čas na přestávku na kávu. Paní komisařka přijde o půl páté. Možná, že bude nejlepší, když přijdete v 16 hodin 20 minut, tak abychom tu byli včas. Takže eh, vraťte se prosím v 16 hodin 20 minut. Maybe Mr. Garzotti could tell us a little bit more how is it. What? Why?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 So, liebe Kolleginnen Kollegen, bitte. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bych vás poprosil, abyste se usadili a budeme pokračovat v našem zasedání. A nyní máme tu čest přivítat paní komisářku příslušnou pro obchod, paní komisářku Cecílii Malmströmovou a máme zde naplánovanou společnou rozpravu, dva body našeho pořadu jednání. Za prvé, takový krátký pohled na činnost příštího roku v rámci strukturovaného dialogu o pracovním programu. Takže na úvod paní Malmströmová nám poskytne několik informací, ale potom hlavně nás čeká sdělení o reformě nástrojů pro ochranu investorů a další diskuse k tomuto tématu. Paní komisařka Malmströmová nás uvede do problematiky, také asi představí ten eh, dokument ze včerejška a osvítí nám svůj postoj k tomu, pak bych vyzval zpravodaje a stínové zpravodaje k otázce TTIP a potom dostanou příležitost ostatní kolegové a kolegyně, kteří se přihlásí o slovo. Čeká nás asi tak hodina, možná něco více než hodina času na toto téma. To ale neznamená, že až budete vystupovat, že budete mít nějaké koreferáty, měli byste opravdu precizně reagovat na různé otázky. Tolik tedy na úvod. Paní komisařko, máte slovo. Uh, Dámy a pánové, dobré odpoledne. Jsem ráda, že jsem tu s vámi. Je to po třetí, kdy mám tu čest diskutovat s vámi o eh, důležitých otázkem, otázkách. Byla jsem tu eh, v prosinci, to byla moje první návštěva. Poté, co jsem byla zvolena komisařkou v březnu, jsme hovořili hlavně o ochraně investic a také jsem se účastnila vašeho slyšení o výhodách TTIPu. To znamená, že jsem ráda, že dneska jsem tu zase e, s vámi a že naše spolupráce e, pokračuje. Hlavním cílem je tedy ochrana investic, ale než se do toho pustím, ráda bych vás informovala o struktura, strukturálním dialogu, o třech dalších oblastech, kde komise chce znát vaše názory a kde stojí o spolupráci s vámi. To znamená, že o tom pohovořím velmi stručně, dříve než se pustíme do hlavního tématu. Jak jsem řekla, v prosinci komise chce eh, upgradeovat celkovou obchodní strategii. Chceme, aby naše politika odpovídala mějícímu se světu. Chceme si stanovit priority, jak pokud jde o multilaterální, tak bilaterální vztahy. A kromě toho jde o to, jak můžeme eh, naše jednotlivé oblasti politiky navzájem lépe propojit, ať už jde o investice, obchod, eh, co by důležitý nástroj zahraniční politiky a tak dále. To znamená, že jde o kontext obchodní politiky a o to, že se snažíme stanovit naše priority. E, v září se budeme snažit vydat e, sdělení a doufám, že e, do té doby ještě budeme mít možnost o tom spolu diskutovat, tak abychom do toho sdělení vtělili i vaše názory. Za druhé, v tuto chvíli přeskoumáváme návrh nástroje veřejných, eh, o veřejných zakázek. Já, zakázkách. Já vím, že to eh, v tomto parlamentu zbudilo některé obavy, některé problémy. Eh, jde o to, že orgány členských států by eventuálně, jak se někteří obávají, měly možnost zablokovat uchazeče z jiných zemích v rámci veřejných zakázek. Jde o to, abychom vytvořili nástroj, který bude pro naše partnery dostatečně podnětný. To znamená, že nyní se snažíme tento návrh pozměnit a doufám, že vám ho velmi brzy eh, předložíme, tak abychom o něm mohli vzájemně diskutovat. Eh, za třetí eh, přeskoumáváme i systém kontrol vývozu zboží dvojího užití. Velmi se tomu věnujeme. Snažíme se zhodnotit ekonomické, sociální a další dopady našeho sdělení. Sbíráme tedy mnoho dat a rádi bychom eh, tedy v polovině roku zahájili proces veřejné konzultace zhruba za měsíc ode dneška. Eh, do konce roku bychom měli eh, ukončit proces analýzy dopadů a z vlastní prací bychom tedy začali začátkem příštího roku. A kromě toho tedy diskutujeme s radou a s vámi, tak abychom plně chápali různé pohledy na eh, tuto záležitost. Pokud tedy dovolíte, pane předsedo, tak eh, se budu věnovat dalšímu bodu, dalším krokům, pokud jde o dohodu TTIP před sedmi týdny jsem byla mezi vámi, tak abych vám představila první myšlenky eh, o této věci. V te, v, eh, tehdy jsme vedli velmi konstruktivní diskuzi a vy jste mě eh, tedy žádali, abych ty myšlenky naplnila více obsahem. My jsme se o to jako komise snažili a doufám, že tedy ten koncepční dokument, který jsem, jsme vám rozeslali, naplnil vaše očekávání. Myšlenky samozřejmě vycházejí z podnětů, které jsme nazvírali v rámci veřejné konzultace Eh, ze slyšení, z práce ve vašem výboru a v dalších výborů, z jednání se členskými státy, z mnoha eh, jednání, která jsme vedli s občanskou společností, zúčastněnými stranami, experty a tak dále. To znamená, že díky této práci jsme mohli pokročit, prověřili jsme veškeré návrhy do naprostých detailů a pokusili jsme se předložit odpovědi na otázky, které vy, jste vy i jiné subjekty eh, položili. Výsledek této práce máte před sebou. Tento dokument načrtává eh, kontext nového přístupu, hodnotu ochranu invest, ochrany investic a eh, stávající dohody, které existují, potřebu eh, dalekosáhlé reformy, nedostatky současného systému, ale také velmi důležitý pokrok, kterého jsme dosáhli v rámci našich dohod s Kanadou a se Singapurem. Kromě toho navrhujeme čtyři cesty, jak postupovat dál, tak abychom vyřešili problémy, které eh, spory o investice způsobovaly. To znamená, že se snažíme vytvořit eh, nový systém arbitráží o investicích. Dovolte mi, abych to schrnula eh, eh, později. Kromě toho tedy se snažíme o vytvoření nových nástrojů. My jsme tedy v minulých při minulých jednáních hovořili především o tom, jakým způsobem tedy vlády mají možnost chránit invest, justice svých občanů. Kromě toho eh, se tedy snažíme eh, vytvořit postupy eh, pro arbitráže, tak abychom získali systém, který tedy se bude podobat tradičním soudům. Naším cílem je totiž stálý soud pro řešení ochrany investic, ale to bude ještě nějakou dobu trvat. To znamená, že jsme tedy učinili určitý, posun v našem jednání. Uznáváme, že eh, je potřeba tedy sestavit seznam arbitrů, které, eh, který tedy bude stanoven společně s evropskou a americkou stranou. Eh, kromě toho bychom rádi překonali problémy, které ve stávajícím systému ISDS v tuto chvíli jsou. Chtěli bychom tedy mít eh, multilaterální mechanismus, následně stálý eh, soud, ale to tedy ještě bude nějakou dobu trvat. Navrhujeme eh, proces odvolání a kromě toho se snažíme řešit i vztahy s domácími soudy, tak abychom eh, zamezili případu, že určitá společnost dostane očkodnění dvakrát. To jsou tedy naše reformní návrhy, díky nimž bychom chtěli eh, sáhle reformovat celý systém a vytvořit systém eh, ochrany investic a arbitráží, který je vhodný pro Eh, budou, tedy obstojí v budoucnosti. Musíme si uvědomit, že tím budeme schopni reagovat na dalekosáhlou skepsi. Snažila jsem se tedy sledovat i práci, která probíhala tady v parlamentu v minulých týdnech. Vyslechla jsem si mnoho návrhů, které zazněly v tomto výboru i v jiných výborech eh, v souvislosti se eh, s dohodou TTIP. E, především výbor AFKO volá potom, aby tu byl stálý systém soudů a soudců. To je přesně to, co navrhujeme. Výbor EMPL, výbor AFET a výbor EKON, všechny tyto výbory chtějí mít jasno v tom, jakým způsobem e, to bude regulováno. Arbitráž by neměla e, nahradit národní, národní právo. Výbor pro zemědělství volá po systému, který nebude podkopávat suverénní právo a Eh, výbor Libe chce jistotu, že, eh, budeme, eh, že budou tedy zohledňována základní práva. Mnoho členských států a ministrů vyjádřilo podobné obavy. Komise s těmito názory souhlasí a díky tomu mám naději, že se nám podaří najít společnou půdu. Jediná myšlenka, se kterou nesouhlasíme, je tedy to, že bychom měli zřešení i ochrany investic a arbitráže vyjmout TTIP. Spojené státy eh, je, jsou fungující demokracií, která je založena na právním státě, ale to neznamená, že by tady pro investory nebyly, nebyla žádná rizika. Eh, Spojené státy a jejich soudy nevždy respektují mezinárodní dohody. Eh, to se týká například dohod VTO Kanada, Japonsko a Čína budou mít se síť Eh, arbitráží, pro arbitráže se Spojenými státy, proč bychom něco podobného neměli mít my. ty problémy jsou dostatečně se vážné, abychom měli dobré řešení a abychom vyřešili většinu těch problémů, které se týkají licencí, investic a podobně, ale které se týkají také malých a středních podniků. Eh, nadnárodní společnosti eh, nepoužijí takováto řešení investičních problémů. Eh, OECD říká, že 48 případů jsou od středních nebo velkých podniků které mají několik stovek až eh, desetitisíce zaměstnanců. To je tedy velice důležitý nástroj právě pro malé a střední podniky. A konečně chci říci, že ISDS zahrnout to do TTIPu, to znamená, že tady je určitá šance, jak reformovat systém pro několik generací. Už máme 1400 bilaterálních dohod, ty dále existují, ty nezmizí a teď máme možnost je reformovat eh, a tím pádem i budoucí organizace. Dvě velké ekonomiky na světě eh, nebudou vyjednávat takovou obchodní dohodu několikrát denně. Takže pustme se do této práce v TTIPu, ale jak jsem řekla, bude to velice důležité pro všechny budoucí obchodní dohody. Pane předsedo, viděli jste text, členské státy už to také viděli. Zítra eh, o tom budeme jednat na Radě ministrů pro obchod. Eh, dnes o tom diskutujeme s vámi, tedy jak dnes, tak zítra. Čekáme vaše poznámky, vaše reakce. Chci jenom říci, že to není právní text, právnický text. A to je také úmysl, eh, protože my chceme nejdříve mít vaše reakce, než bude sepsán přímo právní návrh. Čili tyto právní formulace nejsou cílem této diskuse. Já doufám, že se budeme moci dohodnout na systému, který bude efektivnější, systematičtější a e, bude lépe reagovat na problémy mnoha evropských občanů. A to bychom chtěli společně realizovat. E, pane předsedo, já e, tímto asi skončím úvodní slovo a jsem připravena odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Thanks a lot. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji za toto prohlášení. Eh, vážení kolegové, budeme pokračovat. Máme nyní asi 20 osob, které se hlásí o slovo, takže budeme postupovat postupně. Jak jsem řekl, nejprve zpravodaj, stínový zpravodajové a potom dostanou eh, příležitost ostatní kolegyně a kolegové, aby položili otázky a vyjádřili své poznámky. Úplnou náhodou jsem zpravodajem já. Takže bych začal. Vážená paní komisařko, nejprve chci říci, že se domnívám, že je to opravdu velký a významný krok správným směrem. Domnívám se, že mnoho obav na ně se teď to, takto reaguje a tyto obavy byly zahrnuty do produktivní diskuse. A je také jasné, že ta stará z pravidla už žádnou budoucnost nemají. A myslím si, že toto je tedy pozitivní výrok. Ten dokument, který už jsem měl tu možnost obdržet eh, v pondělí večer, jsem si podrobně prostudoval a já bych se rád vyjádřil k několika záležitostem v tomto dokumentu. Za prvé, co se mi opravdu líbí, je to, že ustanovení right to regulate nyní formulujete velice jasným způsobem. A není to jenom skryté někde v preambuli, ale opravdu se to eh, stalo součástí, nebo chcete to zahrnout do jádra eh, celého toho regulativního dokumentu. Tedy to, že není možné napadnout demokratická rozhodnutí vnitrostátních parlamentů. Ostatně, Evropský parlament toto takto jasně formuloval již ve svém usnesení v roce 2011 a je dobře, že toto nyní je i oficiální pozicí. Také je správné, že se zde reaguje na otázku státních podpor a jsou vyloučeny co by zásah do investičních očekávání. Ale, a to je druhá věc, kterou bych rád zmínil, nejsem si tak úplně jistý, za ten rozsah eh, platnosti, eh, co se týče toho spravedlivého přístupu, je dostatečně úzce definován. Dříve zde byl široký prostor pro rozhodování v otázce legitimních eh, očekávání vůči spravedlivému zacházení. Takže já si myslím, že zde je třeba ten rozsah opravdu řádně definovat aby eh, ty úvahy a interpretace se nerozbíhaly příliš různorodými směry. Takže ta legitimní očekávání eh, investorů je třeba jasně definovat, tak aby eh, očekávání vůči investorům je důležité definovat, aby investoři věděli, do čeho jdou. A smluvní partneři by se měli předtím na těchto věcech shodnout, protože v případě CETA je to vlastně jako plánované jako možnost ex post, ale já si myslím, že toto je třeba vyjasnit předem. Aby zde také potom nebyly umožněny určité nekalé postupy. Třetí věc, eh, ta se týká těch arbitrů. Je to dobře, že nyní jdete více směrem nezávislých soudů a soudců, ale nejenom tímto směrem. Takže toto bude určitě ještě téma pro diskusy. Myslím si, že je to běžná praxe ve všech členských státech, i v případě jmenování soudců Evropského soudního dvora, že tito soudci a soudkyně eh, musí být soudci na základě vnitrostátních kvalifikací opravdu soudci a ne soukromí arbitři. Takže toto je ještě téma, Eh, jimž se budeme muset, jimž se budeme muset věnovat hlubší diskusy. A čtvrtá věc, tu opět vidím tak pozitivně, vy se na mě tak kriticky díváte, paní komisařko. Opravdu vidím to pozitivně. A sice otázka eh, těch eh, možností odvolání. Víte, že v CETA je to definováno velmi vágně jako jakási možnost a zde jasně se hlásíte k transparentní, jasné možnosti odvolání. Ostatně jsou zde uvedené obě možnosti. To znamená, za prvé, aby ta odvolání bylo možné co do postupu, po procesní stránce, tak i po té stránce věcné, tak jako je to i v těch vnitrostátních postupech. Já si myslím, že to je opravdu dobré a že je třeba tento aspekt posílit. Paní komisařko, za páté, a zde zase nejsem tak úplně spokojen, je ta otázka, jak by se takovýto zreformovaný e, systém choval, jaký by byl jeho vztah k vnitrostátním systémům. Vy zde uvádíte dvě možnosti. E, první je ta rozhodnutí buď a nebo, a nebo tady už uvádíte nejprve vyčerpat e, cestu vnitrostátního práva a až potom je možné jít směrem k té otázce těch investičních soudních e, tribunálů. A já bych si položil otázku, co je tady správné. My máme určitou právní tradici v Evropě, že nejprve je třeba vyčerpat všechny vnitrostátní právní postupy a pak je možné e, jít s tou cestou té evropské úrovni. Takže aby se zde šlo e, jasnou a prověřenou cestou. A myslím si, že to je třeba zde zabudovat ustanovení no return. To znamená, když zjistíte, že ta jedna cesta není tak úplně průchozí, eh, že by pak byla možnost zase přece jenom se vydat tou cestou jinou. Takže to je asi také věc, kterou je třeba si více vyjasnit. Nyní se dostávám k šestému bodu svých poznámek. Je zde také možná řada dalších potřeb, které jdou poněkud nad rámec vašeho dokumentu. Je důležité zajistit, aby zahraniční investory na tom nebyli lépe než domácí, aby na tom nebyli ani lépe, ani hůře. To znamená ta no greater right clause i toto ustanovení by zde mělo být jasně nadefinováno. A u investorů, kteří chtějí jít touto právní cestou, zvážit, zda by se s tím měla spojovat i specifická zodpovědnost, protože pokud někdo využívá určitý právní postup, je třeba také zajistit, aby například zde byla dodržována sociální zodpovědnost v jiných aspektech. Považuji to tedy za dobrý krok správným směrem. Jak vidíte, v některých věcech to, uh, hodnotím velmi pozitivně, některé věci jsou ještě k diskusi. Na závěr bych rád ještě uvedl další věc, která mi velmi leží na srdci. Vaše oddělování reformovaného arbitrážního eh, mechanismu a Mezinárodního arbitrážního soudu toto oddělování je možná příliš striktní. Neměli bychom se snažit v bilaterální smlouvě položit základní kameny pro mezinárodní rozhodčí soud, který by potom mohli také převzít ten princip další země a přistoupit k němu, tak aby zde nebyla paralelita, ale aby se zde opravdu jelo po jedné jediné koleji. Děkuji vám za pozornost, tolik k mé úvahy a nyní mají slovo Spíňové zpravodajové. Děkuji vám. Já nebudu hovořit tak dlouho jako pan zpravodaj, protože jinak by to šlo směrem k referátu, že? Berte. Principiálně chci vám poděkovat za veškerou odvedenou práci a také za dobrou vůli diskutovat s námi, přestože ne vždy jsme stejného názoru. A také chci říci, že některé názory pana zpravodaje nezdílím, ale e, nemusíme zde zacházet nyní do detailů. Já mám otázky, které spíš souvisejí se systémem jako takovým. Za prvé, jsem toho názoru, že rozhodně nepotřebujeme to, abychom my jako Evropský parlament e, diskutovali o těch či onech detailech já předpokládám, že vy budete muset jednat s USA. A zde bych se chtěla zeptat. Už existují určité náznaky toho, jaký je pohled Američanů na celou tuto diskusi tady, nebo jakým směrem by chtěli jednat oni. Takže to je má první otázka. Za druhé, eh, myslím si, že je to opravdu dobré, ta myšlenka Mezinárodního rozhodčího soudnictví e, s nějakým permanentním rozhodčím soudem zde je zmiňována. Ale já si myslím, že to je až krok druhý. Potřebuje to určitý čas a v tom mezidobí potřebujeme nějaký jiný systém, který bychom použili, e, nahlíželi na ně jako na přechodný systém. Jak to musí být zakotveno v TTIP, typ, o tom asi nemusíme nyní rozhodovat. Ale prostě měli bychom to mít na mysli. Protože celá ta jednání jsou jakási cesta, na které se nacházíme. Co tak úplně nechápu, ale otevřeně přiznávám, že nejsem právnička, je situace stav toho, co eh, zde odsouhlasujeme, tedy to, co potom eh, má být vyjednáno v té typ a ratifikováno. A jaký je to vztah tohoto vůči těm 14 stům bilaterálních a multilaterálních dohod? Ty asi automaticky nevyprší nebo neskončí jenom proto, že my v té typu si dohodneme něco jiného. Takže jak zde vidíte ty vzájemné vztahy a váhu jednotlivých těch dohod. A poslední, máme zde také jednání SETA a vidíte zde e, e, přímou souvislost s tím, co chcete dosáhnout pro TTIP a nebo jak tedy zde zase vidět tu rovnováhu. Děkuji. Děkuji za EKR. Ema zde není. Máme zde někoho, kdo ji zastupuje? Tak ne, tak Marítě má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Jsem ráda, že jste předložili takovouto iniciativu, která se může stát výchozím bodem pro eh, budoucí diskuze o vylepšeném mechanismu ochrany investic. Vidím, že jste eh, sama zohlednila mnoho obav, které naše eh, frakce má. Jsem ráda, že jste velmi pečlivě zvážila návrhy, které zazněly ve výborech tohoto parlamentu, eh, kterých jsem členem. Jsem ráda, že tedy zohledňujete názor parlamentu. Myslím si, že to je velmi důležité pro další pokroj, pokrok. Eh, Mohla byste nám říci, jaké tedy jsou další kroky a co si o tom myslí americká strana? Víte to, eh, protože eh, je určitě do toho musíme zapojit. Vypadá to, že to probíhá paralelně eh, s tím, co tedy řeší rada, ministři obchodu, takřka simultánní prezentace eh, znamená, že jste s nimi pravděpodobně v kontaktu a proto byste tedy mohla eh, říci, co to znamená Německý eh, ministr obchodu eh, se k tomu tedy vyjádří, jakým způsobem se k tomu postaví rada. Některé členské státy se k tomu vyjadřují velmi hlasitě, jiné mm, tiše, to znamená, že to bychom od vás rádi slyšeli. A jeden z konkrétních návrhů, které Německo, německá vláda předložila, se týká stáleho soudu EU USA a já se vás ptám, eh, jestli jste zhodnotila i to, kolik by to stálo, co by to znamenalo, protože eh, soud pro řešení sporů je eh, poslední instance a pokud by ten soud eh, existoval, fungoval, ale neměl moc práce, protože doufáme, že těch sporů by nebylo mnoho, tak eh, kolik by to stálo? Udělali jste odhad toho, kolik by to stálo, protože eh, dneska není úplně jednoduché prosadit založení úplně nových mezinárodních institucí, eh, takže se chci zeptat, jestli by to tedy byl stálý soud, anebo jestli by pracoval spíše ad hoc. Já vím, že určitě nebudete schopna odpovědět na všechny otazy, dotazy, které mám na eh, ministra obchodu eh, Spolkové republiky Německo, ale určitě by bylo dobré, kdybychom se na to podívali a ráda bych věděla, jaké jsou hlavní rozdíly mezi tím, eh, co tedy navrhuje a tím, co je konkrétně v CETě, protože mně to připadá z části podobné. Konkrétní návrh v tomto dokumentu hovoří také o tom, že bychom měli využít domácí, tedy národní soudy. My jsme o tom hovořili i tady v parlamentu. Snažili jsme se ptát i expertů, jak tedy eh, do budoucna chránit investice a eh, otázka tedy zní, jestli eh, bychom tedy mohli využít nejprve národních států a následně využít mezinárodního systému. Ptám se, jak dlouho by to trvalo a Eh, musíme si zároveň uvědomit, že národní soudy tedy fungují různě, pokud by eh, tedy ten případ se dostal až k nejvyššímu soudu, tak potom by tedy šel do mezinárodního systému. A já bych se ráda zeptala, jestli si myslíte, že je to eh, tedy realistické, zvládnutelné, jestli tady to je eh, taková možnost, nebo jestli musíme zvolit jiný systém. Já si myslím, že to už eh, stačí. Otázek bylo dost, takže skončím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také vám, paní komisařko za to, že jste přišla a že jste nám tedy představila svůj návrh. Ano, jak řekl pan předseda výboru a zpravodaj v jedné osobě, musíme o tom ještě hodně diskutovat, než dospějeme k definitivnímu výsledku, který obstojí před veřejností. A proto mi dovolte, abych eh, na počátku diskuze navrhl určitý test, paní komisařko. Poslechněte si, jaké jsou závazky investorů, pokud jde o daňové otázky, životní prostředí, práva zaměstnanců, využití veřejných investic v infrastruktuře a tak dále. Jaké jsou subvence? Navrhněte potom mechanismus, díky němuž vlády proti investorům mohou vynucovat eh, dodržování těchto podmínek, těchto pravidel eh, to znamená, že v takovém případě by to řešili eh, daňoví experti, možná i poslanci a vy byste nám následně mohla říci, jestli pro takovýto eh, návrh získáte stejnou podporu jako pro ISDS. Já si myslím, že by to eh, vzbudilo velké rozčílení. Já se chci tedy zeptat, o co, já jsem se tedy ptal, o co vlastně jde a děkuji vám za dokument, který jste zveřejnila včera k reformě ISDS, protože jsou tam zmíněny prvky, prvky, které tedy byly předmětem kritiky a které by tedy eh, měly být určitě eh, zapracovány do té dohody. Ani v dohodě CETA, ani v dohodě se Singapurem tyto návrhy obsaženy nejsou. O tom hovořili již kolegové přede mnou a proto se tedy domníváte, že Evropský parlament jak je možné, že se tady domníváte, že Evropský parlament by eh, tady měl ratifikovat věci, které tady eh, zmiňujete. CETA nepočítá s možností revize. Také se nenastěhujete do domu bez topení, pokud vám e, makléř jen slíbí, že do budoucna se možná prověří, jestli to topení bude potřeba nebo ne. Něco takového možno není. A proto říkám, ano, v TTIPu musí být eh, v kapitolách zakotveno právo regulovat, ale očividně eh, je to tak, že text v preambuli jako takový neposkytne dostatečnou jistotu v CETě. Eh, je to pouze v preambuli a proto se ptám, jak to chcete řešit. Princip rozhodování na úrovni členských států by měl být zachován v kapitole o ISDS, byť tady máme soudy ve členských státech, které jsou eh, kvalifikovanější, mm, dost kvalifikované na to, aby tedy mohly rozhodnout o očkodnění v případě eh, takovýchto investor, investorských sporů. Většinou jsou to konflikty, které jsou velmi komplexní a podle mého názoru se tedy eh, musíme nejprve podívat na to, jak eh, je to koncipováno v bilaterálních obchodních smlouvách. A nyní tedy ukážu prstem na eh, Spojené státy. Nejvyšší soud v Dánsku rozhodnul o tom, že je potřeba zrušit zákon o přistěhovalství, protože není v souladu s úmluvou OSN, eh, kterou Dánsko ratifikovalo. To znamená, že já v tuto chvíli nevidím, v čem spočívají důvody pro to, že se vzdáme části našich právních zásad a přijmeme ISDS. Já si myslím, že tím nesplníme veřejný zájem. Potřebujeme strategii eh, pro to, abychom se tedy zbavili stávajících závazků z ISDS, a to ne pouze v souvislosti s TTIP, ale obecně. Přesto se tedy myslím, že Cesta Mezinárodního soudu je zajímavá, ale budu ochoten o tom diskutovat až tehdy, když eh, investoři eh, nebudou mít pouze práva, ale když, eh, se, budou, když budou plnit také povinnosti. Děkuji a nyní k Žadu. Merci. Děkuji, paní komisařko. Děkuji, že jste přišla na naše zasedání. Já vám neskrývám své velké zklamání, když čtu celý váš balíček. Jednak proto, že jsem čekal, že se tady objeví nové body v diskusi ehm, myslím, že je to velice špatný dokument, který hájí ISDS. Již dva roky o tomto tématu diskutujeme. Budou to již skoro dva roky, kdy je stále silnější a silnější opozice k tomuto mechanismu. Zajímají se o to národní parlamenty, často hlasují proti tomuto systému. Vy ve svém dokumentu hovoříte o veřejné konzultaci, aniž byste řekla, že 97% lidí odmítá ISDS. Ve svém úvodu jste citovala zprávu eh, stanovisko výboru AFKO, abyste hovořila o návrhu stáleho soudu a zapomínáte uvést, že tento výbor hlasoval proti ISDS. A po dvou letech, co se diskutuje o tomto tématu, máme návrhy upřímně řečeno velmi nejasné. Eh, kde není žádná právní seriózní základna. Já chápu, že je to obtížná věc, jak toto všecko vyvážet. Na jedné straně chcete prokázat, že budete reformovat systém a na druhé straně nechcete odsoudit eh, systém, který tady existuje. Máte tady obrovský tlak, abyste řekla, že ten systém je z povahy, z vlastní povahy špatný a současně musíte říkat, že když tady se se, eh, když tady přijde eh, návrh, tak se nějak musíme dohodnout. Já lituji, ale musím říct si, vážená paní komisařko, že ve vašem návrhu vůbec nedokazujete, proč mezi Kanadou a Evropou a mezi USA a Evropou je zapotřebí ISDS stále je tady otázka Světové banky, OECD, ty tvrdí, že vůbec není zapotřebí ISDS k tomu, aby se zvýšil objem investic. Vaše ředitelství vydalo zprávu o Jižní Koreji. Říkáte výborně, je tady více investic, ale přece v dohodě s Koreou není ISDS. Prostě se vám nedaří prokázat potřebu tohoto mechanismu ISDS. Takže zpracováváte dokument, který ukazuje určité cesty, ale nepředkládá žádné seriózní návrhy. Je to jako kdyby se do kouře zahajila, zahalila určitý obsah. Takhle to fungovat nebude, je mi líto, musím to takto říci, prostě se vám nedaří přesvědčit. Řekněte, co chcete, ale advokát, eh, obchodní advokát, advokát pro obchodování není soudce. Tím, že se zprivatizuje část justice, a také, že se zprivatizují některé, některá rozhodnutí. To takovým způsobem se nedá hodnota eh, demokratickému procesu. Takže ještě jednou musím říct, si vezměte v úvahu, co říká část Evropského parlamentu. Vemte v úvahu, co říkají národní parlamenty, co říkají profesní a odborové organizace, co říká občanská společnost národní právní systémy stačí. Je-li třeba je zlepšit, tak je velice jednodušší zlepšit veřejný systém, který již existuje, než spustit takovou složitou konstrukci e, a má-li být stálý soud, tak to rozhodně dlouhodobě, až bude existovat ISDS, který dá veškerou pravomoce nadnárodním firmám, tak to se takto nevytvoří. Pracujeme e, v první instanci tak, abychom sloužili zájmům Evropy a zájmům demokracie. Děkuji. Děkuji, madame Begin. Děkuji, paní Begin. Grazie, signor Presidente. Eh, anch'io la ringrazio, signor... Děkuji, pane předsedo. Tak já děkuji, paní komisařko, za to, že jste dnes odpoledne přišla na naše zasedání a dělíte se s námi o své eh, názory. Já se musím připojit k tomu, co řekl kolega Žadu protože si myslím, že s tímto návrhem reformy ISDS to vypadá, jako, kdybyste, eh, jako kdyby k vám nedorazila ta reakce, kterou vyjádřila řada evropských eh, občanů a řada evropských pracovníků. Musím říci, že je zbytečné hovořit o stálem soudu, o prostředcích, jak volit arbitry v takovém případě chci připomenout, jak řekl kolega Žado, že mnozí se vyjádřili proti a řekli, že ISDS je nebezpečné, protože to použijí nadnárodní společnosti, aby útočili na um, zákony všude na světě. Já musím říci, že toky, investiční toky mezi USA a Evropou jsou již velmi veliké. 3 miliardy eur a s doložkou, jako je ISDS, to může eh, narůst, ale popravdě řečeno jen 8% amerických investic by bylo chráněno ISDS, zatímco s TTIPem je to 100%, 40 tisíc amerických podniků by v podstatě mohly atakovat naše vlády a to velice znásobí počet eh, právních pří, soudních pří a také to samozřejmě zvýší náklady. Žádají se tady, žádá se tady očkodnění 30 miliard eur. Ve velké míře už to bylo i zaplaceno. Co se tedy stane, když k tomu ještě přidáme článek, který se týká eh, the right to regulate, eh, ochranou investic. Pak tady ISDS vlastně snižuje to, to, toto právo. Většina práv, které má zahraniční investor, už je chráněna. Stálý soud a odvolací soud pro možnost také odvolání, to by byla jedna možnost, možná i dobrá možnost, která nebyla navržena pokud jde o stálý soud, tak nechápeme, jak by to vlastně bylo realizováno a neřeší to problém. Proč by nadnárodní společnosti měly více práv než normální občan? Občan eh, musí respektovat zákon. Zákon je na něj a uplatňován a vše, na všechny je třeba uplatňovat zákon. Nemůžou tady být někteří, kteří jsou rovnější než ty ostatní. A, a, eh, jak bylo připomenuto, 150 tisíc občanů se staví proti. Jsou kolegové zde, kteří se staví proti ISDS. A já nevidím důvod, proč vy jste pro. The round of the shadow rapporteurs. Tak to byly tady stínově zpravodajové. A nyní máme dalších 18 poslanců a poslankyň. Asi 40 minut času. Takže prosím, omoste se, řekněme, na dvě, maximálně tři minuty ve svém vystoupení, tak aby paní komisařka měla možnost náležitě také na vaše podněty eh, odpovědět. Grazie, prezidente. Eh, sul tema del... Děkuji vám, pane předsedo. Téma ISDS, na rozdíl od toho, co zde říkali poslední řečníci, jsem toho názoru, že je zde velké úsilí pochopit to, jak by ISDS mohl být co nejlep, nejlépe utvářen, ale hlavně nesmíme zapomenout na to, jaké cíle jsou sledovány prostřednictvím ISDS. Na jedné straně zde hovoříme o právní jistotě, Zvláště při výkladu právních norem potřebujeme právní jistotu a na straně druhé se hovoří o tom, že investice musí být svobodné a to jsou také důležité aspekty. Takže čistě právnicky lze problémy vyřešit. ISDS je možné v mezinárodním rámci eh, arbitrážně řešit spory a možná jsou tam platné jiné normy než v jednotlivých státech. Například v mé zemi Eh, Taková to eh, řízení existují a jsou také průběžně aplikována. Chci říci komisi, že je třeba pracovat a sledovat tam tu logiku usilování o větší transparentnost a větší právní jistotu. K tomu by stále potřebovali soudce a nikoli rozhodčí soudce. Potřebujete právní jistotu, co se týče kompetenci a příslušnosti a také těch témat, která patří do dohody. Já bych rád se dozvěděl více o tom, jaké existují alternativy prostřednictvím větší specializace, specifikace, poukázání na priority, aby později potom nedocházelo k určitým zmatkům protože by například vedle sebe fungovaly dva právní systémy, které by platily zároveň, a sice právní systém vnitrostátní a mezinárodní. Já myslím, že je třeba zde také více propracovat ta specifika, která vyplývají z toho tématu investic a je třeba zde nastavit větší eh, pořádek také v souvislosti s budoucí aplikací příslušných ustanovení a právních norem. Pane předsedo, ještě stručně k dalšímu aspektu který zde zmíněn nebyl, ale je nesmírně důležitý. A sice, eh, že Čína může dostat ten status tržní ekonomiky a otázka antidumpingových opatření. Musíme eh, na to eh, reagovat rychle, pohlížet na to z hlediska politického, právního i hospodářského. Udělení takového statutu by znamenalo vytvoření specifické zodpovědnosti a mělo by to daleko sáhlé důsledky pro průmysl. Já zde uvádím eh, údaje Evropské komise, zde se že 40% podniků, které jsou vystavené takovýmto dumpingovým opatřením, se dotýká italských podniků. Je třeba to projednat také například s čínským velvyslancem, jaké možnosti tam vidí a co se stane, pokud Čína tento status dostane. Komise odhaduje rok 2016, tak je tu otázka, jaké hrozby by to znamenalo pro evropský průmysl. A dále, pokud by byla komise ochotná náležitě proskoumat další věc, a sice jak chránit obchod Evropy prostřednictvím antidumpingových cel. Pokud to nenastane, tak je možné, že vlastně zanikne řada podniků, protože e, nebudou schopni obstát v konkurenci, která bude nekala. A nyní pan Šustr. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko Monstromová, za představení vašeho opozičního dokumentu. Myslím si, že tento dokument znamená velký pokrok správně směrem, protože reaguje na celou řadu kritických hlasů a pocitujeme zde opravdu to úsilí brát tu kritiku na vědomí a hledat řešení. Samozřejmě ne vždy je to snadné a Bernd Lange eh, zmínil několik bodů, o kterých je třeba ještě diskutovat. Ale já mám dvě záležitosti, které mě velmi zneklidňují, protože si myslím, že tím výrazně spochybňují politickou věrohodnost toho dokumentu. Za prvé zacházení z CETA. Všechna ta zlepšení, o něž se usiluje, jsou vlastně odvozené z nedostatků CETA. Ale v dokumentu se hovoří o tom, že bychom dodatečně projednávali CETA, takže po, eh, po, předpokládám, že Eh, trváte na svém stanovisku, že jednání o CETA je uzavřené a změny mohou být jenom marginálního charakteru. Ale když jsme ještě něco neratifikovali a zjišťujeme, že to není dostatečné, tak přece musíme mít možnost to změnit, protože i kanačtí vyjednávači nám dávají najevo nejrůznějšími cestami, že vůbec netrvali na to, aby se tam ISDS v této podobě dostalo, že to byla Evropská unie, která to neustále zdůrazňovala tak by bylo přece snadné říci, no tak to napravíme. Nedovedu si představit, že by pak kanadská strana se k tomu stavila tak kriticky. Druhá záležitost je tato. U té typ se nejde tou cestou skutečně nezávislých soudců a důležitý krok pro nezávislý soud zde není jen tak. Většinou tomu není tak, že by lidé eh, si sami určovali účastníci řízení, kdo bude soudit. Eh, že ty soudy jsou vždy před nezávislými instancemi. A to je rozhodující krok. A proč tento krok zde nečiníte? A ten mezinárodní obchodní dvůr má být ještě oddělen od toho celku a říká se, to je třeba projednat separátně. No to já absolutně nechápu, protože všechny ty základní principy bychom mohli sjednat i s USA a zároveň bychom mohli začít s mezinárodním jednáním. Já nevím, jestli eh, k tomu už máte naplánovanou nějakou iniciativu třeba na konec roku a přitom je to jednání o té typ, sama to uvádíte, možná bude eh, uzavřené v roce 2017 nebo 18, protože v roce 2016 eh, bude ten volební boj prezidentské volby a to tady asi neumožní skutečně hluboká věcná jednání, spíše naopak, takže do roku 2017-18 bychom mohli řešit i další otázky. Takže to je důležité z hlediska politické věrohodnosti, proč zde nevystupujete ofenzivněji, anebo se doufá, že některé věci, které nám nejsou tak důležité, prostě američané vytlačí a potom ten investiční zájem bude mít větší váhu než eh, zájem veřejný. Děkuji, pan Martin. Budu stručný, protože většina věcí už zazněla. Za prvé, paní komisařko, myslím si, že jste prokázala, že jste dobře naslouchala jak parlamentu, tak veřejnosti v této věci a že jste se vynasnažila dostat našim obavám. Socialisté tedy jsou i nadále přesvědčeni, že ISDS nemusí být součástí TTIP Nicméně nikdy jsme nebyli proti myšlence ochrany investic a tak příslušné kapitoly v rámci dohody TTIP a já si myslím, že tento dokument, který jste předložila, se e, vydal tímto směrem. Omlouvám se za ty za ten hluk. Stále ještě máme problém s určitými návrhy, které by bylo možno eh, vylepšit. Pan Schulz hovořil o eh, právu regulovat. Já si myslím, že nestačí, aby to bylo v preambuli, musí to být ve vlastním textu, tak aby to bylo jednoznačné. To, co bylo řečeno o eh, tom, o nakládání s informacemi ze straně těch tribunálů je také velmi důležité. Je potřeba, aby veřejné orgány a nevládní organizace svědčily před těmito eh, soudy, takže to je také dobré řešení. Pokud jde o odvolací mechanismus, tak souhlasím s tímto dokumentem. Je potřeba, aby eh, rozsudky byly navzájem konzistentní. To je velmi důležitá věc tak aby příslušným způsobem soudy rozhodovaly. Pokud jde o ty arbitry, tak bychom je už neměli nazývat arbitry, měli by to být soudci, soudci těchto tribunálů i s děláním kvalifikací a neměli by zároveň působit jako žalobci nebo advokáti eh, v, eh, v těchto případech, tak aby nedocházelo ke konfliktu zájmů protože není možné, aby někdo působil jako žalobce a následně eh, například jako advokát po roce. To je zkrátka nepřijatelné. Pokud tady budeme mít eh, stálý soud z dlouhodobého hlediska, tak je to také velmi dobré. Voláme tedy potom, aby to byl odvolací mechanismus, aby to byli soudci, to všechno bylo nějak eh, zapracováno. A bylo by dobré, kdyby se to také podařilo naplnit. Děkuji a nyní má slovo pan Fielner. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že to je pravděpodobně ta nejméně formální diskuze, kterou jsme v našem výboru vedli za 11 let, kdy tu působím. A bohužel uh, uh, se si myslím, že to, co je v tomto dokumentu, z velké většiny není nové. Už to známe. Nové, eh, to, co je nové, není zasež tak dobré. Pokud jde o právo regulovat, tak to právo už máme ve stávajících dohodách a víme, že ISDS nikomu nezakazuje regulovat. Nikdy nemůžete změnit právo anebo překonat rozhodnutí vlády. Na, na rozdíl od národních soudů, kde to možné je, a to je ten velký rozdíl. Musíme vyřešit tu situaci. Využívá tady, používá tady mikrofon ještě někdo jiný? Pan Žado pravděpodobně neustále se hlásí o slovo a zapíná si mikrofon. Dobře, já si myslím, že všichni vědí, že ISDS nikdy nemůže změnit žádné rozhodnutí, eh, může pouze někomu dát to, co požaduje, eh, na rozdíl od národních eh, soud, soudů. Pokud je o transparentnost, tak si myslím, že je to dobré. Je dobré, že nyní říkáme, že je potřeba mít pravidla pro transparentnost. To jsou nová globální pravidla. Je to tak, že členské státy se snažili eh, bránit Evropské unii v aplikaci těchto pravidel, pravidel, ale zkrátka to tam je a musí to tam být. Eh, pak ta paralelnost, eh, to je Další věc, která je jasná a není nová, podívejme se na dohodu se Singapurem. Jediná věc, která je naprosto nová, to je ten odvolací mechanismus. V podstatě to vede ke dvojí, dvěma věcem. Za prvé, to bude dražší a delší. Musíme si uvědomit, že proti všemu se eh, budou státy odvolávat. Eh, ne, nebude ani jediný případ, kdyby členský stát řekl, dobře, odvolávat se nebudu. To znamená, že se budou odvolávat všichni a to bude důsledek takového návrhu. A v situaci, kdy členské státy většinu případů eh, vyhrají, je zvláštní, pokud navrhujeme odvolací mechanismus. Eh, pokud me, pojďme se podívat na počet případů. Eh, je jich málo. Jeden nebo nula. Mohl bych pokračovat. Já se tedy ptám, kdo se má odvolávat. Eh, chceme, aby se odvolávali státy, v jiný, státy jinde? Eh, já vám tedy, pokud jde o ten odvolací soud, říkám hodně štěstí. Eh, my již máme příslušné umluvy. Nemusíme objevovat Ameriku. Máme UNCTAD a tak dále uncitral. Ale to věci nemění, protože to zkrátka funguje, takže to nemusíme napravovat. Co? Uncitral? Pan Svoboda, předseda výboru Jury. Thank you very much, Mr. President. Dě- děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko. Já bych chtěl eh, položit otázku jménem výboru Jury. Když otázka ISDS byla diskutována v našem výboru v březnu, váš hlavní vyjednavač, pan Bersero, objasnil tři klíčové principy eh, pro komisi. Za prvé, eh, představa, že TTIP jde za rámec současných ISDS a bez eh, regulačních opatření schválených EU e či v členských státech. Za druhé, arbitra, arbitři by měli být soudci nebo mít ekvivalentní kvalifikaci a za třetí, vždy by mělo být možné se odvolat k soudu. Já to teď chápu tak, že vaše koncepce směřuje ke stálému vícestranému investičnímu soudu. Otázka tedy je, zda toto všechno bude zastřešovat společná, společné ustanovení e, o obchodu, nebo zda e, a tedy o také o ochraně investic, nebo zda to spíše směřuje k určitému typu e, nové soudní spolupráce v občanských věcech, zejména rozvoj alternativních metod řešení sporů. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Já lituji, eh, že tady se stejní lidé diskutují o penízích a o mechanismu, když přitom je tak zásadně důležité, abychom tady měli jasná, eh, evidentní věci, které se nám předkládají. Já tedy vítám váš text. Uznání eh, skutečných problémů, které musí být řešeny, je důležité a eh, ta obvinění, eh, která zazněla, jsou nespravedlivá. To je to nejméně, co můžeme říci. Je to, jsou to kroky správným směrem. Já se odvolávám na to, co řekl David. My nasloucháme obavám, které byly vyjádřeny, ale myslím, že tady jsou některé věci, kde jsme na ty obavy ještě dostatečně nereagovali. A já bych souhlasila s některými věcmi, které řekl stínový zpravodaj EPP. Mnoho návrhů e, bude trvat dlouho, potřebujeme možná dočasná opatření a asi bychom mohli mít taková dočasná opatření. E, ISDS není nutné, pakliže USA bude používat domácí eh, prováděcí opatření. Otázka zní, zda budou používat mezinárodní eh, závazky, eh, zda je zaintegrují do svého vnitrostátního práva jako otázku jako ochrana investorů, oprávněná práva investorů a tady tomu by bylo dobré ze strany komise věnovat pozornost. Za druhé, Pakliže směřujeme k Mezinárodnímu soudu a k této dlouhodobé ambici, pak některé kroky v dokumentu by měly tím směrem směřovat také. Například eh, použití úlohy uncitral, eh, to tam není, není to tam povinné, čili my vlastně vysíláme smíšené um, signály, že tady něco se připravuje, aniž bychom přijímali opatření, která jdou skutečně tím směrem. A konečně, a to trošku odráží ty obavy, které tady existují, Dokument říká, že právo regulovat tady není dostatečně respektováno v bilaterálních a investičních dohodách či v investičních kapitolách, například se Singapurem. Co to tedy znamená? Eh, nebylo by tedy z vaší strany povinností něco předložit Evropskému parlamentu, když už jste to řekla jinde a vrátíte se k těm vládám, aby se zohlednila nová realita? Tady by nás zajímal váš názor. Děkuji. Pan Teososos. Vielen Dank, Herr Ich brauche nur 20 Sekunden. Děkuji, mě stačí 20 vteřin. Dovolte mi, paní komisařko, vám poděkovat za práci, kterou jste odvedla při práci s celou řadou rozdílných a náročných témat. První otázka zní, stane se JSDS modelem pro všechny ostatní budoucí FTA z Ázii, Větnamem počínaje? A druhá otázka. Předpokládám, že komise si počká, jaký bude výsledek na plénu, než bude komunikovat s americkými partnery. Děkuji. A není kritický hlas z Rakouska od pana Leichtfrieda. Děkuji, já nejsem kritický, já jsem prostě jenom objektivní. Paní komisařko, pokud vím, tak eh, opravdu nejste nějak zatvrzela, hodně přemýšlíte a proto nechápu, proč a i ve vašem projevu tady navazuje na to, co říkal David, eh, pořád používáte pojem arbitrators, ale my nechceme soukromé arbitry, kteří jsou ovlivnění Bůh ví My chceme skutečné soudce, nikoli arbitry. A i v té veřejné diskusi byste získala mnohem větší tu, uh, sympatie, když eh, to požádat slovo arbiters, ale uh, pojem soudci. A samozřejmě zřídit soud to něco stojí, ale ti kolegové, kteří pochybují o tom, že by se měli investovat peníze do soudu, no podívejte se, je zde právní stát. A co bylo předtím? Vendety, korupce, Jistě, vendeta je mnohem levnější eh, pro veřejnost než soudy, ano. Ale já chci, aby vítězilo prostě právo a proto potřebujeme soudy. A proto eh, na ně vyložené peníze by byly vyložené opravdu dobře. A druhá otázka se týká tohoto. Myslím si, že potřebujeme ochranu investic. Ano, s tím souhlasím. Ale Nechci zde mít investory nebo zahraniční investory, kteří by měli mm, určité výsady ve srovnání s místními investory nebo běžnými občany. Pokud zahraniční investor může jít k mezinárodnímu soudu, tak musíme zvážit, co to znamená pro domácího investora. A co to znamená pro situaci běžného občana? Pokud proto existuje nějaké řešení, tak si myslím, že by to bylo opravdu mnohem lepší a jednodušší. Takže vidíte, nejsem nějak zvlášť kritický, jenom se snažím být nápomocný. Děkuji. Předseda. Ale po, představte si, že třeba existuje nějaká specifická tradice používání mečů v Rakousku a podobně. Tak, paní Vinde. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařka eh, je zavázána TTIP ISDS, ale Evropský parlament a tento výbor je stále více skeptický, pokud jde o to, jaký vliv budou mít tyto dohody na demokracii, na pracovní právo a také na bezpečnost potravin frakce SAD řekla, že ISDS je klíčová a já musím říct, že ty návrhy, které jsme právě eh, slyšeli, eh, by vedly k tomu, že bychom tedy přijali kontroverzní dohodu. Já doufám, že eh, si členové frakce SAD uvědomí, že toto je tedy pouze takový povrchní dojem. Musíme si uvědomit, že tu zaznělo mnoho kritických bodů na adresu návrhu paní eh, Melstrémové a jejího konceptu ISDS. Jeden z nich, pokud by tedy eh, měli, měl být eh, zvážen finanční efekt těchto dohod, tak by to v podstatě byl transfer peněz směrem k cizím invest, lektorům, eh, právníkům a arbitrům. arbitrům. Mohla bych tedy citovat dál, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby komisařka na tyto kritické body vzevrubně reagovala. Za prvé, není nikde dokázáno, že ISDS bude ku prospěchu veřejnosti. Eh, komise se ani nepokusila to dokázat. Právo regulovat není tedy eh, obsaženo ve vlastním textu, je v preambuli Toto tvrzení se tedy e, blíží podvodu směrem k veřejnosti. Kodex chování je velmi e, nedokonalý způsob, jak řešit postup e, nestraných arbitrů. Je potřeba, abychom tady měli tedy objektivní metody, abychom tedy zakázali určité postupy, kterých by se mohli soudci a arbitři dopustit. Eh, kromě toho je potřeba, abychom eh, tedy dodržovali všechny pravidly, pravidla ISDS, tak abychom eh, tedy nezvětšovali rozdíl mezi místními a zahraničními investory. Měli bychom tedy ISDS používat jako dodatečný nástroj k místnímu národnímu soudnictví a měli bychom se pokud by to bylo možné zamyslet nad existencí e, těch dohod o volném obchodě, obchodu. E, prosím, abyste si vzala tyto podmínky e, a poznámky k srdci. Ráda bych vás upozornila na Twitterový účet. Pane předsedo, děkuji vám za pozornost a pokud dovolíte, tak tady to dám k dispozici. Děkuji. Každý samozřejmě může e, přinášet kopie čehokoliv komisi, to je možné. Pan Šupaj. Merci. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, když vidíme reakci e, veřejnosti e, rozhořčené tím soukromým tribunálem, který má hájit mezinárodní investory, kteří, kteří se údajně brání ne, ne, zlým národům, zlým státům. Uvědomme si jednu věc. Tady nemůže být soukromá justice, tomu se mm, musíme postavit, protože eh, tady eh, způsob, kde eh, tyto věci procházejí eh, na prvním místě, je těžko volit. Vy evidentně chcete pomaličku rozbíjet eh, moc eh, vnitrostátních vlád. Vy jste se, paní komisařko, poučila od Jean Moneta a jeho postupu po malých krocích. Bráníte státům regulovat a říkáte jen trošku zabráníme státům regulovat. Odmítáme Eh, soukromé soudy, vy říkáte, vylepšíme jejich postupy. Eh, paní komisařko, definitivní stažení transatlantické smlouvy a této koncepce soukromé justice je zapotřebí. Žádáme, aby eh, toto bylo učiněno. Samozřejmě justice jednotlivých zemí bude mnohem spravedlivější. Děkuji. Okay, Emma. Prosím, Emma. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji paní komisařce, také já chci eh, uznat, že odvádí velmi intenzivní práci, maximálně se snaží dosáhnout koncesu. Myslím, že ten dokument, který předložila, eh, jde tímto směrem ve snaze dosáhnout konsensu. Já se připojuji k tomu, co řekli někteří kolegové již přede mnou. Ještě to není dostatečné. Já eh, se mohu připojit k tomu, co řekl náš koordinátor David Martin a chci zdůraznit eh, důležitost eh, to soudců, nikoli arbitrů, ale soudců. My přece musíme zajistit, že nebude konflikt zájmu, střed zájmu. Pouze soudci takovou věc mohou zajistit, pouze profesionální soudci. A pouze justice členských států se zkušenostmi to může zajistit. Pokud jde o finální řešení Mezinárodního soudu, Tady samozřejmě je to cíl, ke kterému budou směřovat drobnější postupné kroky. A nyní dovolte jedno téma, které dnes diskutujeme a o které se zmínila, a to je strategie obchodní politiky. O tom se doposud relativně hovořilo málo. Hovoří se o ISDS, o TTIP, to je samozřejmě také důležité. Mě velice trápí jedna věc. Co se stane s tím uznáním eh, statutu tržní ekonomiky Číny? Já myslím, že se ocitneme v komplikované situaci, protože máme tady naprosto protichudné zájmy mezi eh, tím, co hájí Čína a tím, co eh, potřebujeme, abychom byli opravdu eh, přesvědčeni, že tady je skutečně uznání trhu. Tady myslím, ještě Čína má hodně velký kus cesty, který musí urazit. Mezi tím, co se bude dít, mě by zajímalo, jak se na to dívá paní komisařka a v jaké, z jaké perspektivy se k tomu může přistupovat. Děkuji za to, že začínáte také předkládat na stůl agendu Latinské Ameriky. To si myslím, že je důležité. Posílit politiku obchodních dohod s Latinskou Amerikou. Eh, takže eh, tady se začíná spouštět dohoda s Chile, dohoda s Mexikem. A my jasně musíme um, zdůrazňovat Eh, zásadu rovnosti pohlaví. Právě Chile je velice eh, dobrou příležitostí, když hovoříme o kapitole trvale udržitelného vývoje v takovýchto dohodách, musíme brát v úvahu, jakou úlohu může sehrát obchod při zlepšení sociální a ekonomické pozice žen. A konečně mám takovou žádost. Eh, v červnu se sejde Rada která bude se zabývat otázkami duševního vlastnictví ty nejméně rozvinuté země, včetně Bangladeše, se říká, říkají, že by chtěli prodloužit dobu, kdy budou vyňaty z povinnosti respektovat patenty a další aspekty. Já bych chtěla vidět, co s tím udělá komise. Myslíte si, že ty nejméně rozvinuté země, e, které mají největší problém e, dostupnosti léku, myslíte si, že to je e, takto proveditelné? Zajímalo by nás eh, dozvědět se velmi důležitou věc. Eh, regulace v oblasti eh, duševních práv, duševního vlastnictví a samozřejmě také práv občanů, protože přístup k léku například je opravdu velice důležitý, který je třeba položit na stůl. Děkuji. Děkuji, Frankela. Děkuji, děkuji paní komisařko, že jste e, k nám dnes přišla. Já jsem očekávala, že tady bude konkrétní návrh o tom, jak bude vypadat příští ISDS. My tady jen vlastně dostáváme různé varianty, různé návrhy, různé podoby. Jaké budou další kroky v této věci? E, směřující k tomu, co bude konečným návrhem z vaší strany u ISDS. Dále jste uvedla, že eh, začnete s těmi změnami v TTIPu a kolegové už zmínili, co bude s CETou a co se Singapurem, protože to je ještě další obchodní dohoda, kde je i SDS, jak eh, to řekli již další přede mnou. Je tady několik různých ISDS. Eh, jsou tady ještě ty staré ISDS, abych tak řekla. Nevím, jestli jsou kompatibilní a že nejsou kompatibilní, jak to bude vypadat s jejich změnou? Dlouhodobá vyhlídka na vytváření mezinárodního uh, soudu. Myslíte si, že bude nějaká sunset clause eh, pro eh, tyto ISDS, nebo jak to budeme dělat s těmi již existujícími ISDS, když bude existovat nový soud? Další otázka. Ta už se netýká úplně ISDS ale mm, posouzení dopadu trvalé udržitelnosti. Jedna, tak, jedna taková studie byla provedena, ale není zveřejněna. Kdy to, to studii zveřejníte, tedy o tý typu? A já bych ještě chtěla zdůraznit, že ty návrhy, které jste předložila, neřeší jádro problému u ISDS, aspoň tak, jak to vidím já. ISDS vytváří možná takový další justiční systém pro investory. A žádná Eh, osoba eh, nemůže žádat náhradu od investora, když jsou porušovány eh, lidská práva. Jak se budou řešit takové případy? ISDS vlastně vytváří takový další mimosoudní systém pro investory. Tady vlastně v systému, by takový systém by neměl být v EU. Paní Šarcenová. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji komisařce za to, že je tady eh, s námi. A já myslím, že je ne, trošku nešťastné, že se objev, omezujeme hlavně na ISDS a nediskutujeme celou řadu dalších velmi ofenzivních témat, která se tady objevují. Ale já se tedy vracím k ISDS. Vítám váš návrh. Nebyla to jednoduchá věc a chci tedy mm, poblahopřát k tomu pokroku, kterého bylo dosaženo při hledání řešení, jak se novým čerstvým eh, způsobem podívat na tyto věci a na hlavní mm, obavy, které vyjadřuje jak parlament, tak veřejnost. Mám dvě otázky podstatě vytváříme jakýsi takový vzor, vzor pro TTIP, který pak bude sloužit jako vzor pro jiné dohody. A má otázka zní, co uděláme se současnými bilaterálními investičními dohodami, které již existují, uzavřely jednotlivé členské státy. Vidíte nějaký dopad na tyto dohody? A druhá otázka, stálý investiční soud a multilaterální kontext. To není nic nového. My už jsme vedli diskusy v OECD o multilaterální investiční dohodě a také ve VTO i v otázce Singapuru a veškeré, veškerá tato úsilí doposud selhala. Máte nějakou představu, jak oživit, e, osvěžit tuto diskusi? Děkuji. Děkuji a prosím tady pan kolega. Very much. Um actually deeply... Děkuji. Mám velké obavy, když tady slyším vaše argumenty proti obchodu proti SDS. Velmi mě to znepokojuje, protože tady slyším i mnoho předsudků, falešných domněnek a chybných skutečností. V tuto chvíli vidím že tu dochází eh, k pokusu eh, přesvědčit nás o tom, že buď obchod je takový a vůbec ho nepotřebujeme, a nebo eh, že tedy nepotřebujeme transatlantický obchod. Můžeme srovnat obchod s komunikací. Potřebujeme spolu komunikovat. To znamená, že v podstatě máme dvě možnosti. Pokud jde o ISDS, jedna možnost je taková, že nebudeme eh, nakupovat, že si nebudeme kupovat iPhone 6, řekneme, ten eh, telefon pro nás není dost dobrý, počkejme 3, 4, 5 let a eh, potom bude ten telefon lepší. To znamená, že 3, 4, 5 let nebudeme vůbec telefonovat. Samozřejmě, že můžeme investovat do nových technologií a počkat, až z toho bude něco dobrého. Já si myslím, že CETA je nejlepší dostupná dohoda, kterou máme, pokud jde o ISDS. Pokud bychom nečekali na tento přístup, tak bychom žádné e, dohody neměli, protože vždycky e, je tu něco, co se může později objevit a být lepší. Já tedy navrhuji, abychom i nadále komunikovali e, a měli naději, že do budoucna se něco dalšího objeví, ale pojďme nespochybňovat tu stávající situaci. Ne, a neříkejme nesmysly, protože tyto předsudky mnohých z nás jsou v podstatě rozšiřovány na základě chybných skutečností. Eh, snažíme se eh, tvářit tak, že eh, jsme jako poslanci Evropského parlamentu inteligentní bytosti, ale pokud slyšíme takovéto argumenty, tak to zavdává příčinu k pochybnostem my si musíme uvědomit, že jedna věc je zachovat si tvář, ale druhá věc je přiznat někdy své vlastní chyby. Já si myslím, že je velmi důležité, aby naše národní vlády, včetně eh, ministrů hospodářství eh, velkých zemí, eh, jednali jednoznačně na základě jasných argumentů a aby nebyly eh, oběťmi falešných informací a eh, špatných argumentů. Pan Kelly, prosím. Pane předsedo, děkuji. Já také vítám tento návrh. Vím, že jsou tu lidé, kteří jsou proti TTIPu za každou cenu, což je v pořádku. Eh, někteří mají konkrétní obavy o ISDS. Upřímně řečeno, musím komisi říct, že si vyslechla naše názory, názory dalších zúčastněných stran a přinesla návrh, který bychom měli zvážit, protože řeší některé klíčové aspekty, pokud jde o právo regulovat, o vytvoření funkčních eh, arbit, arbitrů, arbitr, eh, arbitráží, potom eh, jde o ten odvolací mechanismus, vztah mezi eh, soudním systémem ISDS. Já si myslím, že v tom tedy můžeme pokročit a určitě je to věc, na kterou se musíme pečlivě podívat. Zajímalo by mě pouze, zajímaly by mě dvě věci. Předpokládám, že tento soud by měl jedno konkrétní sídlo a za druhé arbit, tři by byli e, stálí, to bylo řečeno, něk- Někteří lidé říkali, že by to měli být soudci. Vy jste řekla, že by měli být vzdělaní na úrovni národních soudců. E, já si myslím, že by to měli být soudci. Měl by to být na plný úvazek, pokud jde o odměnu. E, ta stálá skupina soudců nebo arbitrů by byla povolávána na základě nějakého rotačního mechanismu a e, ti, přitom e, odvolací mechanismu také by se využívalo této skupiny e, arbitru a soudců. Děkuji. A nyní poslední pan kolega, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jsme tady učinili několik kroků správným směrem na jednou. Především pokud jde o návrh týkající se práva regulovat, Eh, odvolacího mechanismu a také toho stálého soudu. Otázka zní, jestli to stačí. To nepochybně závisí na tom, do jaké míry ten eh, systém bude veřejný, to znamená, že eh, do té míry tedy bude odlišný od toho systému ochrany investic, který máme v tuto chvíli. Rád bych připomněl, že výbor AFKO předložil návrh, který vy jste také zmínila, za což jsme rádi. Tento návrh hovoří o stálem nástroj stálem řešení se stálými profesionálními soudci. To je tedy formulace eh, výboru AFKO. Vy hovoříte o povolání arbitrů státem. Já si myslím, že už to je tedy značné zlepšení, ale není to konec veškerých našich problémů, protože jsou to problémy se střetem zájmů. A pokud tedy chceme mít profesionální soud, otázce, tak si myslím, že by to tedy vyřešilo naše pochybnosti, pokud jde o střety zájmu. To by bylo to kýžené řešení, to by byl ten optimální výsledek, kterého bychom mohli dosáhnout. A nyní mi dovolte, abych vám položil jednu naprosto konkrétní otázku týkající se dohody CETA. Rád bych věděl, jak vykládáte právní dohady. Jak, do jaké míry tedy můžeme být pružní, tak abychom zahrnuli určité návrhy týkající se ISDS ještě před hlasováním. Víme, že se počítá s tím odvolacím mechanismem do budoucna, mohl by být tedy eh, vytvořen jako paralelní nástroj, ale vy tady eh, řešíte velmi závažné věci, například právo regulovat právo regulovat můžeme zaručit pouze tehdy, pokud tedy změníme návrh tohoto dokumentu, celý ten koncept, a to ne jen v úvodních ustanoveních. To znamená, že bychom tak měli pravděpodobně učinit ještě před hlasováním v Evropském parlamentu. Ptám se vás tedy, do jaké míry můžete v této věci prokázat pružnost. Vážení kolegové, velice vám děkuji. Zaznělo jste mnoho otázek, mnoho poznámek. Rád bych vám možná připomněl, že zde máme těch stávajících 14 dohod a v minulém legislativním období jsme k tomu e, přijali určitou legislativu, takže ten postup je jasný. Komise má povinnost zkontrolovat eh, stávající smlouvy na to, zda jsou v souladu s evropskými hodnotami a evropskými principy. A Nyní jsme dostali program eh, v obchodních oblastech pro příští rok a myslím, že vy to chcete tedy eh, tuto povinnost splnit do roku 2020 asi, pokud se nemýlím. No ale ten postup, eh, co s těmi starými smlouvami dělat, těmi 14 dohodami je celkem jasně definován. Paní komisařko, několik minut vám poskytnu tomu, abyste zareagovala na ty otázky a poznámky, prosím. Děkuji vám a děkuji vám za veškeré dotazy a komentáře. Pokusím se na ně odpovědět. Mnohé se přikrývaly, takže nebudu asi odpovídat jednotlivě každému z vás, ale ty důležité věci. Mnozí z vás, a děkuji vám za to, uznává, že zde nejde jenom o kosmetické úpravy, to je opravdový pokus posunout od toho starého systému ISDS k modernímu novému reformovanému mechanismu my a předchůdce eh, udělali už významné kroky v souvislosti s dohodou s Kanadou a se Singapurem, ještě se k tomu vrátím. Týká se to zvýšení transparentnosti, otevřenosti, umožnění i dalším aktérům, neziskovkám zasáhnout do procesu, postarat se o to, aby eh, ty dokumenty byly zveřejňovány, aby zde byl etický kodex pro ty arbitry a eh, také to právo regulovat pro členské státy a řada dalších. A máte to uvedené v tom dokumentu, který jsme vám včera rozeslali. Byla tam tedy celá řada významných zlepšení, ale samozřejmě je možné zlepšovat ještě čím dál tím více. A těch šest měsíců, co už spolu komunikujeme, jsem slyšela různé stížnosti a žádosti o vyšší transparentnost, aby right to regulate bylo opravdu eh, právní povinností by to nebylo jenom v těch úvodním ustanovení, že bychom potřebovali nějaký stálý panel e, vybraných soudců, aby nedocházelo ke středu zájmu, aby nedocházelo k možnostem e, paralelních cest e, získávání kompenzací a že potřebujeme odvolací mechanismus. Toto všechno je třeba zohlednit a tak to činíme v tom dokumentu. Takže myslím si, že ti, kdo tvrdí, že ty úpravy byly pouze kosmetické, eh, nejsou spravedlivé. A ano, není zde odpověď už hotová v právní podobě, to bychom příliš předjímali a proto jsem sem přišla mezi vás a zítra budeme diskutovat s 28 ministry o těchto myšlenkách. Diskutovali jsme spolu o tom 18. březnu diskutoval jsem o tom s ministry a podobně jako vy přinesli řadu důležitých podnětů, požádali nás o to, abychom poskytli různé detailní věci a potom samozřejmě komise nám předloží právní návrh, který s vámi také prodiskutujeme. Eh, odpovědi týkající se mezinárodního systému a cesty k něm. Ano, to je eh, logické a je zde určitá otevřenost jít toto cestou, ale má to určité problémy, nebude to hned. A musíme zde opravdu vyjednat eh, příslušné aliance, zjistit, jak to celé bude, kolik to bude stát, paní Šáke, kde to bude, kdo to bude kontrolovat na jakém místě by to bylo, pokud by to bylo stále místo. Nemáme ještě hotové odpovědi, ale existuje tým, který toto řeší. A mezi tím je třeba provádět mnoha bilaterální vyjednání. Ta Sunset Close, o níž mluvila paní Keller, ano, e, beru to na vědomí a budu se tomu věnovat v budoucnu. Otázka rozsahu působnosti otázky toho spravedlivého zacházení. Ano, eh, pane předsedo, máte pravdu, zde je třeba precizní definice otázka výhod, eh, výjimek, abychom zde neinterpretovali příliš, to je také třeba projednat. Potom také ehm, to ustanovení No Greater Right. Německá vláda si k tomu přeje zprávu, a zde je závěr, že CETA vlastně neposkytuje Kanaděnům více práv než eh, domácím eh, soudům v Německu. A toto je tedy téma, které je třeba nutné řešit. Potom ta otázka, co bychom měli dělat s USA. No, to se zatím ještě nediskutovalo, neprojednávalo s USA. Eh, já jsem tam byla, řešili jsme řadu věcí, ptali se nás na postup a dohodli jsme se, že to Eh, budeme eh, se tomu věnovat koncem června, jak víte, mají tam intenzivní diskusy v kongresu o Trade Promotion Authority a eh, jedno z diskutovaných témat je právě ta možnost apelačního mechanismu. Takže u nich je ta diskuse také, víme o tom, takže jsme si řekli, že až se setkáme v červnu, tak si uděláme inventarizaci těch našich postupů, ale samozřejmě potřebujeme sami vědět, co potřebujeme znát a co chceme než začneme s Američany jednat. Potom ten německý dokument, ten jsem obdržela v pondělí od pana profesora Krajevského, takže není to od německé vlády, ale tedy bylo mi to posláno německou vládou a mohu říci, že mnoho uh, myšlenek se shoduje s těmi našemi a to je logické, protože jsme s vámi diskutovali celou řadu měsíců a také s řadou ministrů, nejenom z Německa, o celé řadě témat, o tom apelačním mechanismu, o uh, lepším vyjasnění rozsahu působnosti, transparentnosti, o permanentnějšímu soudnímu řešení. Takže je logické, že se tyto věci objevují ve stejný čas – Eh, rychle jsme si to pročetli, to, to stanovisko a tu analýzu pana profesora. Je to jistě zajímavé a potřebujeme zde detailnější analýzu. A také studie, eh, na níž poukazovala paní Minor, já si myslím, že to je opravdu úžasné, že pan profesor vypracoval 15-stránkovou studii 20 hodin poté, co ten dokument vznikl tomu opravdu říkám účinný postup v akademickém světě, ale také si to tedy bedlivě pročtu a jsem si jistá, že obdržíme celou řadu dokumentů z nejrůznějších akademických i jiných kruhů a my to samozřejmě vítáme. Kanada a ISDS. Jak už zde zaznělo, eh, byly zde významné změny, mnozí z vás byli do toho zapojeni, týká se to s Kanadou a Singapurem. Obě tyto dohody jsou uzavřené, nebudeme je znovu otevírat. Co můžeme zvážit, je v tom právním jednání v souvislosti s Kanadou a možná i Singapurem, i když víte, že ne, tam se řešila soudní cestou ta otázka e, sdílených e, kompetencí. Ale prostě to je téma, které musíme řešit spolu s partnery. Je to otázka transparentnosti, odkazu na eh, mechanismus apelační máme v té kanadské dohodě, je tam i to right to regulate, i když to není v tom vlastním eh, textu a je tam i ten apelační mechanismus, takže zde potřebujeme eh, mít jasný pohled EU a že budeme mít, tak to probrat s Kanadou a Singapurem, co udělat v rámci toho právního jednání i mimo tento rámec ale to je něco mezi dvěma partnery a teď je příliš eh, brzy na to k tomu něco říci, ale prostě ta dohoda s Kanadou je uzavřená. Kdybychom ji znovu otevírali, tak jistě Kanada a Singapur by si také našli kapitoly, které by si rádi otevřeli a pak by eh, ten dopad byl velmi, velmi negativní, protože ty dohody jsou dobré a pozitivní pro naše hospodářství, pro zaměstnanost i pro růst. Někteří z vás se ptali na Čínu a status tržní ekonomiky pro Čínu. Ano, to je velice důležité téma, kterým se zabýváme a zde také sbíráme eh, právní informace, je to probíhající proces a až o tom budeme vědět více, tak se o naše závěry podělíme samozřejmě s parlamentem a pokud by komise měla dojít k závěru, že zde musíme legislativu změnit, nebo bychom měli změnit, tak to bude proces, do kterého bude parlament a rada plně zapojen. Takže pokud si budete souhlasit, vrátíme se k tomu později. A také, co se týče eh, toho sdělení o obchodu. Pane Svobodu, ano, bude to založené na obchodním právu. Ano, a myslím, ty ostatní otázky už jsem vám zodpověděla. Eh, paní Curtin Darling tady teď není, ale otázka, proč to vlastně potřebujeme? A vy také, že? Ano, já vám odpovím. USA nikdy neintegruje žádné mezinárodní právo do vnitrostátního systému. A proto, pane Žado, potřebujeme tyto dohody. Je tam řada důvodů, je to v tom sdělení. Za prvé máme z USA devět bilaterálních smluv a pak máme Kanadu, Mexiko a celou řadu, eh, které mají dohodu s USA, byl znamená, za nevýhodu pro evropské společnosti a pak zde jsou případy, kde může dojít k diskriminaci a to není prostě chráněné americkým právem, takže ona je to taková cesta omezená, ale my to mnohem eh, jasněji definujeme ten rozsah, kdy je možnost se obrátit na jiný arbitrážní mechanismus a neřešit to přes mezinárodní soud. Samozřejmě eh, někdy to lze řešit eh, stávajícími cestami, ale toto je tedy možnost, která byla zvážena. A už se o tom vlastně uvažuje e, desítky let. A ano, toto by byl takový ten vzor pro dohody EU, pokud se nám podaří dohodnout takovýto vzor, že toto je naše pozice, tak nem, nemůžete očekávat, že jakýkoliv partner to hned takto schválí, ale ano, bude to ten model, který bude integrován do všech eh, budoucích dohod a budou z toho vycházet. Pan Leichtfried a pan Martin, vy jste se věnovali té otázce těch arbitrů. Jde o to, že se chceme posunout k systému, kde by byli soudci nebo nějaký nějaké ekvivalenty soudců, nikoli arbitři, a že by byli eh, předem vybráni z určité permanentní soupisky a nemohly by být eh, na permanentní bázi ze začátku, ale mělo by to být předem schválené a měly by mít tu kvalitu toho, že jsou soudci. Takže měli bychom tím se vyhnout té obavě z konfliktu zájmu, jak tomu bylo v případě těch arbitrů. Paní Rodriguez, vaše otázka, která se týká patentu, tady musím dát konkrétnější eh, odpověď. V tuto chvíli to nejsem schopna. Tak když dovolíte, já vám pošlu písemnou odpověď. Pokud je o trvale udržitelný rozvoj, ano, to funguje konzultujeme to hodně, ale hotové to ještě není. Nemohu vám dát přesné datum, zatím to hotové není. Bude to asi na podzim. A je tam velké množství konzultací, velké množství údajů. Tak já bych řekla, pane předsedo, že jsem snad nic nevynechala, nebo jsem něco vynechala. problém mezi zahraničními a domácími investory, kde není ekvivalentní situace. Já nevím, jestli na to teď můžete odpovědět. Ano, jistě. Když budeme mít eh, tyto dohody, ty se týkají zahraničních eh, investorů, ale německá vláda zpracovala zprávu, kde říkají, že CETA nedává více práv kanadským podnikům oproti německým podnikům, takže ano, to je určitě věc, kterou je třeba sledovat a rozhodně je to zájmem, aby ta práva byla stejná. Je to už v kanadské dohodě a věříme, že to tak bude i do budoucna. Jistě to je velmi eh, citlivá věc a jak už jsem řekla, v tom, té německé zprávě došli k tomuto závěru. Eh, Rozhodně je třeba definovat a věci jasně zdůraznit, že by to zacházení bylo stejné. Nicméně já myslím, že to bylo velice užitečné. Velmi děkujeme, paní komisařko. Děkujeme všem kolegům a myslím, že to ještě není diskuse této diskuse, je to spíše začátek eh, našeho budoucího přátelství. Zítra prosím v 9 hodin se sejdeme opět.